Dobré ráno, pustíme se znovu do práce. Eh, pořad máte eh, k dispozici, eh, žádné změny, o nich nevím. Sdělení předsedkyně tam vás odkážu na Cont News. Pokud je jazykový režim, tak Eh, máte ho v podkladech, eh, přenášíme zasedání po, po internetu a sdělení koordinátorů eh, budou platit, pokud nepodáte do konce zasedání námitky. A teď jsme u bodu 3. Jsem tady, abych pozradila pana Hogena, ehm, komisaře pro mm, zemědělství a také v pana Milionise, který je členem účetního dvora a představí nám příslušnou zprávu. Prosím. Eh, eh, eh, Děkuji vám a paní předsedkyně, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já Můžu začít? Jsem velice eh, rád, eh, že vám můžu eh, představit výsledky naší práce na ujištění o v řádnosti u MFF 2017 za rok 2017 odhadujeme chybovost na úrovni 2,7 nakládání s zdroji to je poněkud eh, výše než 2,5%, než jsme zjistili minulý rok, ale je to pořád nad eh, hladinou eh, významnosti 2%. Tato chybovost je ve čtvrtině rozpočtu pro přírodní zdroje. Týká se to výdajů na tržní opatření EAGF, rozvoj venkova a životní prostředí a rybolov. Eh, ze 109 plateb, eh, které jsme kontrolovali v této vysoce rizikové oblasti, prakticky třetina byla postižena chybami. Hlavní eh, zdroje chyb byly nedodržování podmínek přijatelnosti, poskytování přesných informací o oblastech a nedodržování závazků agroenvironmentálních. Například jsme zkontrolovali eh, platbu zemědělci, který eh, dostal pomoc eh, podle opatření o agroekonomické optimalizace si zavlažování. My jsme zjistili, že zemědělec nedodržuje své závazky a, a to byla 100% chyba. Po naší eh, návštěvě platební agentura eh, zahájila eh, postup k navrácení pomoci. Kapitola 7 popisuje další případy, kde jsme nalezli chyby vyšší než 20 Doporučujeme, aby komise posoudila efektivitu kroku členských států k řešení těch příčin chyb a, a vydal a další pokyny, pokud to bude nezbytné. Zbývající tři čtvrtiny rozpočtu eh, eh, představují přímé platby EAGF. Eh, odhadujeme chybovost této oblasti, mm, že je pod hladinou významnosti 2%. Z 121 přímých plateb, které jsme zkontrolovali, 85% bylo neovlivněno chybami. Většina chyb eh, byly eh, drobné přeplatky do 5%, vzhledem k tomu, že zemědělci ne, eh, většinou neposkytli správné informace o, plat, o plochách. 35% plateb, které jsme kontrolovali, se týkaly greeningu a byly prakticky bez chyb. Jak jsme vysvětlili v naší zvláštní zprávě číslo 21 z roku 2017 o gringu a mm, v naší výroční zprávě z roku 2016, eh, tyto eh, požadavky na gring obyčejně eh, odrážejí obvyklou praxi v zemědělství. Přímé platby EAGF jsou dané většinou kvalitou administrativních a kontrolních systémů a AJAX a systému LPIS. Další zlepšení také eh, přišla z, eh, poslední, eh, z postupného zavádění hm, křížových kontrol žádostí zemědělců. Tento nový postup upozorňuje zemědělce tak, aby mohli opravit chyby v žádostech, jako jsou možné překryvy s sousedními parcelami už v rané fázi, aniž by čelili sankcím. Eh, ve výroční zprávě o činnosti za rok 2017 DG Agri eh, představila upravenou míru chybovosti 2,2% eh, na kapitálové výdaje jako celek a 1,9% v přímých platbách EAGF. Tato čísla jsou v souladu s našimi vlastními závěry kontrolními, že úroveň výdajů u přírodních zdrojů byla významná, zatímco přímé platby eh, tak to ovlivněny nebyly. Od roku 2013 eh, se požaduje po certifikačních orgánech, aby vydávali výroční eh, stanovisko k řádnosti výdajů, u kterých členské státy žádají proplacení. To považujeme za pozitivní vývoj, který zlepší v odpovědnost v a dohledatelnost těchto eh, plateb. Eh, sledujeme, jak komise posuzuje tyto orgány a vybírá je. Od roku 2015 eh, komise vykonala 47 kontrolních návštěv v certifikačních orgánech a zjistila, že v deseti případech jejich práce je spolehlivá. V roce 2017 se zaměřovala na výdaje Mm, představují si asi 6,1 celkových kapitálových výdajů, tedy eh, výdajů na společnou zemědělskou politiku. My jsme zjistili eh, dva problémy, eh, které se týkaly reprezentativity vzorku vybíraných certifikačními orgány. Doporučujeme, aby komise zblízka přeskoumala kvalitu transakčního testování certifikačními orgány. DG Agri eh, udělalo úpravu eh, chybovosti eh, oproti statistikám platebních agentur. Jedna čtvrtina těch oprav se dala připsat rovnou práci certifikačních orgánů. Stejně jako v předchozích letech, DG Agri upravilo mm, příslušné eh, výdaje. Eh. A zjistili jsme, že je třeba další zlepšení, pokud má komise dosáhnout svého cíle a použít eh, práci certifikačního orgánu, co by primárního zdroje ujištění se o řádnosti plateb. Doporučujeme komisi, aby ověřila nápravné akce orgánů členských států tam, kde zjistila, že by Eh, se dalo o, eh, jenom omezeně eh, spoléhat na práci certifikačních orgánů. Pokud jde o výdaje na přírodní zdroje, tak tam jsme nedávno vydali celou řadu zvláštních zpráv. Přeskoumali jsme problémy, jako byly podpora malých eh, zemědělců, eh, greening, eh, role certifikačních orgánů. A také eh, jsme se zaměřovali na eh, podporu eh, obnovitelným energiím, kontroly rybolovu a mm, ekologickou síť Natura 2000. V březnu jsme vydali dokument o budoucnosti společné zemědělské politiky a tam jsme zanalizovali sdělení komise na listopad 2017. Plánujeme zveřejnit stanovisko k legislativním návrhům komise příští měsíc. Naše návštěvy eh, příjemců eh, byly také eh, příležitostí posoudit určité aspekty výkonnosti. Provedli jsme průzkum zkušeností zemědělců a platebních agentur s aplikací webovou Geospatial Aid. Díky tomu mohou zemědělci online podávat žádosti. Zjistili jsme, Eh, že většina eh, uživatelů to používá a ten systém je eh, mm, vstřícný k uživatelům a teď jim trvá méně k podávat žádosti. Platební agentury říkají, že to vede k vyhnutí se určitým chybám a šetří to čas při zpracování žádostí. Tak jsme navštívili 29 projektů rozvoje venkova a investic do rozvoje venkova. Obecně eh, ty cíle byly v souladu s programy a zvolené postupy byly eh, řádné. Ty, eh, ti příjemci obecně prováděli ty investiční projekty, jak se plánovalo. Členské státy obyčejně mají postupy k ověření Eh, rozumnosti nákladů, ale málo využívají eh, eh, zjednodušené nákladové systémy, jako jsou paušální sumy nebo obecné částky. Děkuji vám, že jste nám to představil. Já si myslím, že ten příklad toho roku s ilustrací 76 Tady vidíme, eh, jak chytří mohou být eh, zemědělci, pokud jde o příplatky v eh, rámci navýšení stavu, kdy jeden zemědělec se svým synem navzájem obchodoval. Žádné zvíře neopustilo stáj a přesto na to dostal příplatek. To byla stoprocentní chyba. Dobrá, děkuji. Pane komisaři, dnes jsme to zvládli včas eh, a já vám také děkuji za odpověď na 63 eh, písemných otázek a ty dostáváte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, pane Mirianisi z účetního dvora. Děkuji, že mám možnost diskutovat o řízení společné zemědělské politiky. Na začátku chci poděkovat za prezentaci za této zvláštní zprávy účetního dvora a děkuji i členům vašeho výboru, kteří předložili tak různorodé otázky. A děkuji za součinnost účetnímu dvoru. Sam se je jedna z klíčových politik a má sloužit lidem a sloužíš 50 let a i výsledky za tento rok ukazují, že SZP má přidanou hodnotu a zajišťuje, že ty výdaje budou zdravé a regulérní. A e, SZP si vede dobře, jak říká zpráva, a 97,6 dostalo po, uh, ujištění, že jsou v pořádku a účetní dvůr a komise se dohodly na tomto závěru a 2,4 to je chybovost podle účetního dvora, podle nás je to 2,2 A zde máme velice mm, příznivé indicie a platby, přímé platby, tam se míra chybovosti snižuje od rok od roku, což je velice dobrý vývoj a potom i e, zlepšení certifikačních orgánů, což je základní kámen celého modelu a i zde e, to e, komise i členské státy mohou být spokojeny Komise eh, nadále se snaží identifikovat příčiny chybovosti a navrhovat systémová řešení. Členské státy investovaly hodně peněz, času, energie, aby zlepšili kontrolní a řídící systémy. Takový jeden příklad podle zprávy účetního dvora. Pan Mirades dal e, příklad 100% chyby. My máme jednu a eh, to, jsou, to je ta nová technologie, a technologie, která je teď k dispozici firm, farmářům a která snižuje jejich chybovost. A i, samozřejmě tady pořád jsou ještě oblasti, kde je chybovost. My mm, nejsme, neusnuli jsme na vavřínech, víme, že je třeba to zlepšovat, souhlasíme se určitým dvorem, že je třeba investovat do eh, lepší zprávy o rozvoje venkova do těchto opatření. Já nicméně chci připomenout, že jsme udělali velký pokrok eh, při řešení těchto slabin především eh, zlepšení a, a zlepšení ehm, eh, právního rámce. Mm, I členské státy také i implementují své akční plány a mm, různé iniciativy. Některé, některá opatření, mm, třeba jako krizový management, tam je ta chybovost vě, vě větší kvůli povaze eh, těchto situací, protože ty krize jsou neočekávané. Ale Mm, třeba to jsou eh, výsledky spojené s geopolitickým vývojem, s trhem, s eh, klimatickými eh, podmínkami a podobně. A samozřejmě často rychlá reakce je zásadní a není moc času se připravit, připravit předem třeba kontroly. I přes veškeré tyto okolnosti, tak jsem mm, přesvědčen, že je třeba i tato opatření si zachovat a mm, Eh, jak za, ale výsledek, konec, za, obecný výsledek je takový, že mm, chybovost klesá a potom eh, finanční korekce a vymáhání, eh, zpětné vymáhání. Takže tady to je 0,12%. A zde Eh, já myslím, že závěr je takový, že veřejné prostředky byly vynaloženy zdravým způsobem a eh, takže nyní teď eh, vidíme mm, jasný výsledky reformy SZP, jako například 98,8% na přímých platbách bylo vyčerpáno v roce 2017, již pokud jde o platby, a je to dokonce vyšší te, tento rok, potom programy rozvoje venkova také jdou vpřed a i bylo vyplaceno již 31,3%, což je 21 miliard euro. To všechno nám ukazuje, že SSP eh, je připravena se přesunout eh, eh, k, k těm principům výkonnosti. Takže jak si teď vede SZP? Udržitelná eh, budoucnost to znamená příležitosti, pracovní příležitosti na venkově, znamená nalákat mladé lidi, inovovat celé odvětví, zvýšení pracovních míst. To je teď v podstatě realita poprvé za mnoho let. A to je pro mě velice zásadní. Zemědělství je zásadní pro zaměstnanost eh, na venkově, je to zásadní pro strategicky pro poskytování kvalitních potravin, komodit eh, a já myslím, že, zem, že zemědělci si proto zaslouží určitou ochranu před tlakem trhu například eh, a Protože pokud by to tak nebylo, tak by to mohlo ohrozit jejich udržitelnost a celý tento model v Unii. Takže přímé platby musí zajistit základní příjem pro farmáře a zajistit i stabilitu jejich práce. Tyto platby musí být napojeny na určité povinnosti, podmínky, jako například životní prostředí, změna klimatu, což má samozřejmě dopad i na ostatní far- sektory. Já vím, že vy chcete lepší eh, rozdělování přímých plateb, já eh, mm, chápu vaše apely, ale jak vidíte, že my jsme v té naší práci již reflektovali vaši kritiku a e, kdy e, chceme, aby ta distribuce plateb byla e, aby mm, byla lepší, 72% hm, no. se mm, platí tedy těm, kteří mají méně než 5 hektarů, takže to je naše statistika distribuce přímých pladeb. Je to pozitivní. Zlepš, vidíte, že ten systém se zlepšuje. A mm, No, vaši členové apelují na eh, vyváženější distribuci pladeb, rozdělování pladeb a to tady můžeme udělat více. A proto máme zde návrh SZB po roce 2020, včetně cappingu, včetně redistribuce mezi členskými státy. A já doufám, že mm, mm, zákonodárné orgány budou souhlasit eh, s našimi záměry. Je to součást i hospodářské politiky, takže musíme dělat více, než zachovat stávající pracovní místa. Ve stávajícím programu období investice do rozvoje venkova by se měly svížit eh, a mělo by se vytvořit 250 tisíc nových pracovních míst. A 6 tisíc startupů, více než 8 tisíc pracovních míst již bylo vytvořeno na venkově a Eh, na venkov se ekonomicky oživuje, 66 eh, mm, by to mělo být v roce 2016. A zde i, je zde velká diverzita na trhu práce na venkově. A i, samozřejmě, ale na venkově eh, jsou k dispozici menší služby nebo menší škála služeb, proto důležité je třeba široké pásmo zavádět nové technologie. A já jsem rád, že zde, eh, protože zatím mm, na venkově lidé nemají takové připojení jako například ve městech. Proto je třeba vytvořit eh, moderní venkov a proto široké pásmo eh, musí být zaváděno udržitelným způsobem, protože to zajistí udržitelnost, včetně zachovávání přírodních zdrojů, greening a cross compliance, to je zásadní pro ochranu životního prostředí a to, proto je třeba dělat větší osvětu. Farmáři nás musí v tomto podporovat, angažovat se, investovat do modernizace svých svých tedy podniků, aby byli konkurenceschopní také. A alokace z Fondu rozvoje venkova také jsou na změny klimatu a na eh, obnovitelné zdroje, na eh, ekologii a eh, emise skleníkových plynů ze zemědělství se snižují, nyní jsou stabilní podle našich výzkumů a a velká část zemědělské plochy se používá na ekologické zemědělství. To je to, co chceme v zájmu biodiverzity. A návrhy, které jsem zveřejnil, tedy jaká bude situace po roce 2020, tam se angažujeme, že ještě zlepšíme naše Eh, ekolo, naší, naše ekologické klimatické politiky, což eh, reaguje na očekávání lidí i očekávání tohoto parlamentu. Paní předsedkyně, eh, naše zemědělství není jenom udržitelné, ale i konkurenceschopné globálně. Naši farmáři poskytují kvalitní potraviny, hm, respektují vysoký standard a Mm, naše exporty i dokonce se zvýšily bezprecedentním způsobem. A zde i mm, ve vašich písemných otázkách eh, se na to ptáte, na export, ale export nepoškozuje eh, zemědělství v rozvojových zemích. Zde hlavní destinace jsou Spojené státy, Čína a Švýcarsko. A zároveň Evropská unie je největším dovozcem komodit z nejméně rozvinutých zemích. 3,6 miliard euro eh, dovozů do EU je z Afriky v roce 2017. A kromě toho většina podpory ze CZP tedy eh, eh, ne, mm, není tedy na, na dovoz. Jak jsem mm, řekl, my jsme největším dovozcem z Afriky především. A zde mm, my já, eh, když, jsem, když jsme setkali v Nairobi, tak jsme hovořili právě tam o těchto nástrojích, jak podpořit eh, dovozy eh, z těchto zemích, takže já myslím, že není ale třeba si dělat starosti s dodávkami potravin. Naše zemědělství je udržitelné, jenom potřebujeme mít chytré, inteligentní, moderní politiky. Chci vás ujistit, že v budoucích diskusích o SZP komise je si vědoma, eh, jak je významné eh, dostat potvrzení od účetního dvora, assurance, ujištění, že naše účty jsou zdravé, protože to potvrdí naši spolehlivou manažerskou strukturu s nízkou chybovostí ve většině členských států, aby eh, se snaží tedy, aby politika se orientovala na výsledky, na výkonnost. Samozřejmě to je úplně nový přístup Eh, pro tuto novou politiku SZP po roce 2020, to znamená přesunout se na výsledky a než na pouhé dodržování pravidel, formální dodržování pravidel. Já se budu těšit na spolupráci se dalšími zákonodárnými orgány a především s vaším výborem Agri a rozvoje venkova. Já vím, že Teď jsme připraveni udělat tento krok do budoucna a připravit právní rámec eh, tak, abychom mohli naše prostředky vynakládat ještě zodpovědnějším způsobem. Ja, vielen, vielen Dank. Wir... Děkuji vám. Určitě eh, se do toho teď podrobně pustíme a nesmíme zapomínat na to, eh, že 1% Eh, v příjemců dostává 22 eh, eh, prostředků. To je také pravda a jsem rád, že jste mi naplnil jeden z mých snů a dostala jsem seznam těch 20, 20, 20 největších příjemců. Takže naše zpravodajka je paní Alessander. Sender, prosím. No, děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu Miria z účetního dvora a samozřejmě také panu komisaři Hoganovi za všechny informace, které nám poskytli a za odpovědi. A za eh, konkrétní odpovědi, které nám poskytnul. Jak už jsem říkala, při udělení absolutoria za rok 2017 máme zde jednu klíčovou věc. Eh, jde o víceletý eh, dynamický rozpočet Evropské unie od roku 2017. Vždy jsme se snažili uzavírat předchozí eh, rok, účetní roky dostatečně včas a tak samozřejmě jsme získávali obrázek o tom, jak to bylo v předchozích obdobích a rok 2017 je klíčový, pokud jde o platby za eh, používání pravidel, za schopnost agentur jako zprostředkovatelů na národní úrovni, protože čím dál tím více jim důvěřujeme, ale ta důvěra musí eh, odpovídat taky skutečným výsledkům. A jsou zde rezervy, jak se o tom zmínil eh, generální ředitel. Stejně tak my vidíme, že jsou v datech, které dostáváme a eh, v agenturách máme ještě poměrně hodně pro, eh, problémů a tyto problémy ovlivňují eh, vztah nejenom směrem dolů, ale i směrem nahoru, kde ovlivňují věrohodnost údajů. A to nám dělá starost, protože vy víte ví lépe než já, jak je to problematické. Uh, pokud jde o víceletý příští rozpočet, potřebujeme, aby údaje, které předkládáme k jednání, byly absolutně důvěryhodné a abychom mohli pracovat s jistotou. A to nám vytváří určité, nebo v tom dosud máme problémy. A proto jsme položili otázky a objevuje se to i v odpovědích. Byly problémy které se neobjevují v chybovosti obecné, pokud jde o platby, ale objevují se na úrovni agentur. Vy sám a my také víme, že rozvoj venkova má čím dál tím větší potíže na jedné straně, protože všichni občané Eh, všechna místa na venkově potřebují dobrý nástroj, ale je zde problém, který se týká implementace a především výsledků. A to vyplývá z, ze zavádění poslední reformy kde se počítá s kapacitou členských států. Jde o velmi vysoké procento rozpočtu a to nám opravdu eh, způsobilo veliké eh, problémy ve skupinách pro rozvoj venkova, především pokud jde o regiony, které jsou nejvíce vzdálené eh, městům a hlavním městům zemí a na to si stěžují i moji voliči a naši občané, protože opravdu měli potíže s rozpočtem pro ven, rozvoj venkova. E, to tež se týká greeningu. My jsme studovali tyto služby a jasně vidíme, že rozpočet, který jsme implementovali, když teď hovořím o ekolo, výsledcích ekologizace, tak eh, ty výsledky nebyly takové, jak jsme očekávali. Je to citlivá oblast, kde může docházet k manipulaci. Eh, týká se to i zdraví občanů, týká se to eh, výživy, týkají jak lidské, tak výživy zvířat. A je zde Eh, poptávka, eh, kterou jsme ani neočekávali. Eh, začali jsme velmi ostře diskutovat. V této kampani tam poskytujete své služby a my samozřejmě nechceme nechat plynout čas nečině do voleb. V kampani se objevuje v debatě o rozpočtu společná zemědělská politika. A nejde jenom o mě, ale i o Francii a Polsko. Zde máme velké naděje a očekáváme, že zase zvednou téma společné zemědělské politiky, protože teď je tam velká nejistota. Nevíme, jak tyto problémy, které jsme diagnostikovali, a ta diagnoza je jasná už po určitou dobu, tak eh, tyto problémy se nebudou vlastně eh, řešit do té doby, než vstoupí v platnost nový rozpočet. A v kampaních také se hovoří o tom, když hájíme společnou zemědělskou politiku, e, že se zaměřujeme e, na malé a střední podniky v zemědělství. Tam jde o e, podniky, které mají méně než 250 zaměstnanců na farmu nebo tu jednotku. Těch je v zemědělství velmi málo Eh, to už, o tom jsme už hovořili se sekretariátem s Filipem Bročem a většina těchto jednotek dostává eh, hruba méně než 4 tisíce euro za rok a v roce 2016 eh, ty v přímých platbách většina Eh, příjemců dostala méně než 250 euro. Takže to jsou eh, čísla, se kterými se setkávám, když dělám kampaň, protože moje země je velmi zemědělská a my, kteří nejsme úplně nejmladší, si vzpomínáme na své předky, kteří všichni prakticky byli zemědělci a proto bych chtěla připomenout, že jsme jim nepomohli tak, jak jsme slibovali. A mnozí z nich mají problémy s financováním, pokud ty částky na společnou zemědělskou politiku jsou nižší. Takže v těch následujících měsících, protože to jsou měsíce, eh, kdy eh, se budeme zabývat udělením absolutoria, jsou, eh, je období, kterým se musíme hodně zabývat a ve příštím víceletém rozpočtu se zaměřit na výsledky, podívat se na výsledky příjemců a sledovat, aby zemědělci, a já teď nehovořím o velkých zemědělských podnicích nebo o asociacích, ale o zemědělcích, kteří opravdu jsou nutní k tomu, aby venkov nebyl zcela vylidněn. Takže tito lidé potřebují, aby nová společná zemědělská politika po roce 2018 jim pomohla. Eh, moji, eh, moje můj kolega eh, velmi eh, dobrou práci odvedl, takže já nechám další část eh, příspěvku na něm. On objevil určité případy podvodů v Holandsku a paní Kressler se, také se zabývala určitým problémem podvodů na Slovensku, takže myslím si, že na základě jejich příspěvku a odpovědí se na to můžeme zaměřit. Pane komisaři, prosím. Uh, uh, Já mnohokrát děkuji. Eh, my eh, bereme v potaz eh, to, co říkáte o tom, že green nefunguje. Podívejte se na ty návrhy komise z roku 2013 a na výsledek spoluzákonodárného procesu. Tam vidíte eh, eh, velké rozdíly. Ale máme tady další příležitost. A sice návrhy, které já jsem vydal v květnu nebo 1. června. Tam je jasně eh, naznačeno, že musíme toho udělat lépe u těch ekologických snah a je třeba, aby zemědělci byli e, zahrnuti v řešení a nebyli součástí problému. Takže máme e, znovu jako spolunormotvůrci e, šanci rozhodnout, co dělat. A teď je to na vás. Takže sdílíme tady vaše obavy. Necháme tady nic stranou. Už jsme to udělali na 100 změn u zjednodušení. Spousta z nich v souvislosti s greeningem, v souvislosti s praktickou, eh, s praktickým prováděním eh, plateb. Udělali jsme také hodně eh, změn v nařízení o společném trhu. Potom také to, že příjemci dostávají méně peněz, tak to je také často proto, že spousta z nich má méně než 5 hektarů. Je to platba podle plochy. A potom eh, nařízení Omnibus, eh, na kterém se se všichni eh, podělili, tam jsem udělal několik změn pro mladé zemědělce, ale bohužel pouze 0,8 procent celého rozpočtu na ASZP je vyhrazeno ve členských státech na pomoc malým zemědělcům. S Evropskou investiční bankou jsme také pracovali na nových finančních produktech v této oblasti a, a viděli jsme, že se začíná rozjíždět a doufáme, e, že e, e, bude možné na to poukázat ještě před evropskými volbami. Také jsme zracionalizovali řadu těch programů, které máme díky Omnibusu. Problém s platebními agenturami je, že oni často říkají, že se nevykazují správná čísla, ale špatná čísla ale eh, ty eh, chladby, eh, ty, ta chybovost hlášená platebními agenturami je výsledkem skutečných kontrol. To je na základě chyb, které oni najdou. Možná, že kvůli nedostatkům kontrol je nenajdou všechny a proto je nemůžou vykázat. Takže my musíme neustále zachovat ten tlak na platební agentury a řídící orgány tak, abychom nalezli opravdu všechny ty chyby abychom eh, eh, mohli řešit tu situaci, kterou jste nastínila. DG Agri dělá úpravy. Ty úpravy mají kvantifikovat eh, neodhalené chyby agenturami kvůli systémovým chybům a potom z toho mají vzniknout nějaký akční plán na řešení těchto chyb nebo nedostatků. Teď se také tedy kontrolují eh, kontrolní statistiky eh, hlášené eh, platebními agenturami a to je velice důležitý nezávislý stroj informací. My se samozřejmě myslíme, že ta chybovost, jak jsme dnes ji předložili, ukazuje, že ten systém funguje dobře. Účetní dvůr potvrzuje to, co říká komise o nízké chybovosti ale paní eh, Sendenbik eh, řekl, že souhlasím, eh, že je třeba přesunout se k výkonnosti a výsledkům a, a od naprostého dodržování pravidel. Samozřejmě musíme toto kontrolovat taky, ale musíme hlavně sledovat dodržení cílů. A musíme mít takový systém, eh, který eh, zajistí, aby se tyto cíle eh, naplnily. Děláme to už v životním prostředí se stávající legislativou a můžeme se z ní poučit, jak to uplatnit také v zemědělství. Děkuji vám. Děkuji. Já jsem stínová zpravodajka EPP, takže se zařadím dopředu a chtěla jsem položit čtyři otázky. Ta jedna se týká Eh, chybovosti, eh, která u přímých plateb díky Invekosu už eh, není problém. Potom jsem se chtěl zeptat na stav digitalizace dalších programů, samozřejmě venkov a tržní opatření. Myslím si, že tam by to mohlo být výrazně lepší, kdybychom měli silnou digitalizaci. Jaké projekty tam máte, na čem pracujete? A potom druhá otázka se týká eh, seznamu eh, těch 20 největších placů. Já bych eh, ty částky jdou od 40 do 12 milionů, ale všech 20 instancí je státních. Je, jedna ne o obě dvě, eh, obě dva cukrovary na Re- Reunionu jsou tam. Já nevím, jestli jsou soukromé nebo státní, to nebylo nějak možné dohledat, ale nějak jsou to všechno ostatní státní podniky. Co tam děláme? To si myslím, že je třeba eh, vysvětlit. A potom eh, samozřejmě ten řecký státní podnik, to je firma, kterou vlastní stát a digitalizuje Jmenuje se Information Society SA. Já mám akorát informace, která eh, jsem našla na jejich webových stránek. A naposledy ji aktualizovali eh, z roku v 6. 7. Eh, srpna 2017. Existuje ještě ta firma? Já jsem byla překvapená, že firma, e, která má dělat digitalizaci, která je tak e, financovaná z zemědělského rozpočtu, prostě má takovéhle stránky. Takže chtěl jsem se zeptat, jestli tohle vůbec někdy kontrolujete. Moje, to moje další otázka se týká od e, těch ověřujících orgánů v eh, výroční zprávě pana ředitele Plevarda, kterého jsem tady přehlédla. A ty ověřující eh, certifikační orgány eh, často tedy překontrolovávají tu deklaraci platebních agentur. 69 plus 10, 69 nekvalifikovaných, 10 kvalifikovaných. Teď účetní dvůr říká, že polovina certifikačních orgánů vykazuje chyby. A sice do takové míry, že polovina z nich je dokonce e, nespolehlivých. Řekněte mi k tomu něco. Co s tím děláte? Já jsem ty výsledky viděla, ale myslím si, že chceme, protože tyhle ty e, orgány jsou tak velice důležité e, v tom kontrolním systému EU. A potom poslední věc. Vy sice říkáte, že eh, nevíte, Jakou eh, roli hraje velikost podniku pro eh, vývoz, ale pravděpodobně jsou to velké podniky, které vyvážejí. Neměli bychom tedy zjišťovat vztah mezi velikostí podniku a exportu, protože potom je tady určitá souvislost mezi tím, že dostáváte toho hodně od Evropské unie a pak exportujete. Já prostě nechce, abych, eh, abychom platili, abychom uh, umožnili uh, export do Afriky. A je jasné, že také uh, exportujeme uh, do Afriky a do jiných, do třetích zemí, uh, protože těm firmám se daří v Evropě tolik, že to můžou dělat. Čili eh, do eh, jaké míry eh, chráníme ten africký trh, aby, je nezlikvidoval, aby ho nezlikvidoval s tedy evropský trh. Tak teď Martina Dlabajová. Ehm, Pane komisaři, já chci poděkovat komisi za odpovědi na naše otázky a mm, z těch odpovědí vidím, že komise teď také se E, z toho dost ponaučuje. E, já vám za to děkuji, ale já, vy jste neodpověděli na některé moje otázky, takže bych potřebovala určitá vysvětlení. Mám tři, něco tady již zasnělo, takže asi něco budu opakovat. E, mm, ale měl byste vědět, že my všichni tady v podstatě máme stejný problém, pokud jde o ty výhrady tak víte, my jsme to vzali velice vážně. Nejenom je třeba pochopit, kde jsou nedostatky a jak by se měly řešit, ale rovněž jak je to s těmi platebními agenturami v členských státech, jak ty řeší situaci. Jak řekla již Ayla Sender, i vy jste to zmínil, pane komisaři. Jak vidíte situaci eh, platební agentury? Přijímají včas ta navrhovaná korektivní opatření, anebo ne? Nebo s tím mají problém? Platební agentury se vyměňují zkušenosti? Uh, mezi sebou, aby tak zabránili nedostatkům a jak my jako mm, mm, parlament, náš výbor, můžeme pomoci komisi, aby tyto nedostatky se identifikovaly, řešily a mm, aby se jim zabránilo potom do budoucna. Co s tím udělat? A druhá otázka. Když vidím odpovědi z DG Agri, mám dojem, že některé ty chyby jsou kvůli špatným, špatným záznamům v identifikačním systému parcel. Ale tento systém LPS by měl hrát významnější roli. Ten by právě měl bránit jako prevence těmto chybám. A já se ptám tedy, jak ten LED Parcel Identification System, jak ten systém identifikace parcel je spolehlivý v členských státech a jak ho používat, aby se zabránilo těmto chybám. A mm, ještě mm, jeden eh, problém, to zmínila paní předsedkyně. Pokud jde o ty certifikační orgány, komise mm, dospěla k závěru, že čtyři z patnácti certifikačních eh, orgánů, které jste zrevidovali, zkontrolovali, byly spolehlivé. Já se ptám, jaké konkrétní zlepšení od nich budete chtít, jak na ně apelujete, aby zlepšili svoji činnost a jak to potom kontrolujete? Máte na to nějaký časový plán, nějaký konkrétní akční plán? A vidíte zde nějaké kvalitativní rozdíly mezi soukromými a veřejnoprávními certifikačními orgány? Děkuji, pane komisaři. Kolega Stas. Kolega Stas. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci poděkovat eh, eh, účetnímu dvoru eh, za zprávu a za jeho práci. Myslím si, že to, co nám předkládáte, je velice dobrý základ pro naši debatu o absolutoriu. Děkuji panu komisaři a jeho službám za písemné odpovědi. Já jsem se z toho hodně poučil, takže za to děkuji. Já mám ke dvěma tématům následující otázky. Za prvé situace v Bulharsku. Víme, že tam byl Eh, nalezena zavražděná novinářka eh, bez eh, ohledu na okolnosti té vraždy a toho, co se tam stalo. Tedy víme, že tato novinářka byla v kontaktu se dvěma investigativními novináři mediálního podniku Bivol, který, kteří zkoumali podvody se evropskými prostředky. Proč jsou tedy dotace z zemědělského podvodu vypláceny tam, kam jsou vypláceny. Tyto dva novináři byli minulý týden v Bruselu a, a, a předložili nějaké informace o LAFu, ale bez ohledu na to, jak vy jako komisař pro zemědělství vzhledem k tomu, co se děje, vzhledem k tomu, že Olaf v devíti případech z deseti eh, eh, začne eh, dělat šetření, jak vy jste pověřil své služby, aby se k tomu stavěli. Už se začali tohle nějak šetřit více. Víte, víte, co bylo, co bylo obsahem těch oznámení a jaké tady další kroky chcete přijmout. A druhá otázka se týká stavu v České republice. Tam eh, se eh, eh, tam jsou oznámení no, ohledně důležitého konfliktu mezi firmou Agrofer, která je velice aktivní v zemědělství a dostává řadu dotací českým premiérem eh, Babišem. Před několika týdny eh, jsme eh, se tady na to ptali komisaře Ettingera, mm, já a paní Gressle a mm, pan Ettinger nám tehdy přislíbil, že jeho služby a také služby mimo jiné DG Agri toto budou zkoumat blíže. Čili já se chci zeptat, jestli vaše služby opravdu zahájily nějak velký eh, přeskum eh, střetu zájmu mm, eh, českého premiéra Babiše a touto firmou, kterou on drží a jak se toto vyvíjí. A pokud se zahájili nějaké šetření, můžete nám říct, jak české úřady spolupracují na tomto šetření. Minulý týden v neděli v proběhla debata v české televizi v jedné, v jedné eh, české televizi, eh, kde eh, členové tamní pirátské strany skonstatovali, že české orgány zadržují informaci a nespolupracují na tom šetření. Můžete tohle potvrdit? Zdá se také, že pokud jde o tu vazbu, to spojení mezi premiérem Babišem a mm, Eh, Agrofertem, firmou Agrofert, eh, eh, pokud jde o její přeskoumání, tak by bylo třeba mít dokumenty o firmách AB Trust 1 a AB Trust 2 těch svěřenských fondů, ve kterých ta firma je uložena. Máte je k dispozici a nebo snažíte se je získat Dále můžete nám eh, říci, kolik eh, dostává eh, firma Agrofert za, nebo kolik dostala za rok 2017 a máte přehled o tom, kolik tento podnik dostal během tohoto rozpočtového roku 2018 a závěrem v současné době jsou obvinění a Bo tady obíhá taková zpráva, že eh, tady eh, není jenom eh, v střed zájmu na úrovni českého premiéra, ale také na úrovni českého ministra zemědělství pana Tomana. A údajně, a tady říkám údajně, to je zatím jenom zpráva, která obíhá, to není v podobě žádného oznámení, Eh, blízcí rodinný příbuzní eh, pana a mm, ministra Tomana mm, a vlastní zemědělské podniky, které eh, také dostávají podstatné dotace. Já chápu, že tohle jsou poměrně podrobné otázky, na které asi nebudete schopen odpovědět ale poku, přesně, ale pokud odpovíte obecně, tak budu jistě rád, nebo rámcově, a pokud odpovíte přís, písemně podrobně, tak jistě se budeme moci v absolutorii posunout dál a budeme ty nejasnosti moci eh, vyjasnit. Děkuji. Pan kolega Flanagan. Eh, thank you very much. Eh, děkuji. Já si myslím, že by bylo milné tedy se domnívat, že Eh, tady nejsou, eh, že eh, chybovost pilíř 1 v pilíře 2 je velice nízká, ale je pravda, že tyto evropské peníze mají svoji přidanou hodnotu, i když je lze lépe vynakládat, jak jsme tady slyšeli, ale tyto, mm, to je vlastně garance mm, kvalitních dodávek potravin v Evropské unii, mm, ale v podle toho, co jste řekl, pane komisaři, vy jste řekl, že teď máme politiku, která garantuje dodávky potravin s dobrou manažerskou strukturou. To je dobrá zpráva. Není to perfektní, já s tím souhlasím, ale vzhledem k tomu, že teď máme politiku, která garantuje dodávky potravin a má dobrou manažerskou strukturu, proč to chcete celé měnit? A jak to plánujete? Jak Eh, chcete zlepšit manažerskou strukturu podle nového návrhu SZP a jak lépe chcete garantovat dodávky potravin. Já myslím, že to je dost rizikové. Já hm, souhlasím, my teď garantujeme dodávky hm, potravin, takže nejsem si tak jistý, že je dobré navrhovat něco nového v SZP. Jedna věc, která tady hm, podléhá naší velké kritice, výbor eh, eh, Mm, Agri tedy eh, mm, mm, v tom tedy je jaksi příznivější než my, my jsme kritičtější, ale výbor Agri mě překvapil tím, že říká, že asi ty peníze nejdou správným lidem. A já tady jsem slyšel eh, tu, eh, že chce tu poznámku ohledně povinné redistribuci plat, přímých pladeb, ale já se ptám tedy, co se navrhuje v té nové SZP, Mm, protože mnoho lidí říká, že v podstatě tam nebude žádná reálná, žádné reálné přerozdělování, to tam nebude. A především zahrnutí mest, platů, eh, které budou zakomponovány do té kalkulace pro tu eh, redistribuci, takže a mm, my z pohledu tedy rozpočtové kontroly se domníváme, že po eh, Mm, těch letech, kdy jsme tady slyšeli, že lidé si stěžují, že eh, lidé by, eh, ne, že farmáři by neměli dostávat peníze za to, co udělali před eh, dvěma desetiletími a teď to chcete změnit. To znamená, jeden farmář na jednom poli, mm, tomu se zvýší platba a ten druhý ne, protože mm, a tomu ne, takže jedna z velkých hrozeb tady je, to bude právě kvůli tomu zakalkulování těch mest. A zde je velká hrozba, protože v Unii neexistuje mm, podpora eh, pro to, abychom, eh, aby mohli mm, farmáři zachovat svoji činnost. Takže by to, proto mě tak eh, zneklidňuje to, když říkáte distribuce přerozdělování padeb, takže můžete to nějak obsat Mm, protože ano, říkáte, že máme dobré manažerské struktury, máme politiku, která garantuje dodávky eh, potravin, tak proč to chcete eh, všechno zahodit a měnit? Eh, samozřejmě to, co máme, není perfektní, a, a samozřejmě asi bude velká výzva mít možnost kontrolovat, auditovat všech se, se 27 plánů. Tak tady máme o, o, o, o, obrácené role. Teď jsou ti leví na druhé straně a vy u revolucionářů, tak paní zpravodajko. Myslím, že máš pravdu. I malí zemědělci mají alespoň něco, protože problém je, že v tom novém systému se to všechno bude koncentrovat a nakonec budeme mít ty budeme mít problémy, které teď možná ještě nemáme, že nebudou dostávat to, co by mohli. Takže samozřejmě eh, koncentrovat, inovovat, modernizovat, ano, ale setkáváme se s opatřeními, která jsou eh, protichůdna nebo proti tomuto a oslabují naši schopnost bránit tuto politiku já bych chtěla poděkovat panu komisaři za odpovědi a chtěla bych dále říci, že certifikační orgány eh, v tě, eh, chtějí, nebo my chceme, aby udělali další krok ku předu. Musíme ještě rozhodnout eh, o tom, co dělat s tím, že agentury, které platí, nám nedávají přesná čísla a musíme se zaměřit také více na certifikační orgány, protože jsme se setkali s určitými případy, které, eh, vzbuz, které eh, jsou, vzbuzují pochybnosti a musíme se ptát, do jaké míry eh, ty, jejich služby, služby agentur auditují certifikační orgány. Takže když Eh, ministerstvo zemědělství eh, platí nějaké eh, poradenské firmě, která je slavná, má všude reklamy, tak jí zaplatí to, co chce. Ale já bych chtěla vědět, jaký systém dvojí kontroly nebo křížové kontroly je, abychom se ujistili, pokud je o tyto služby, že certifikační orgán je nezávislý a když vypracuje nějakou statistiku. Takže ji nedělá eh, eh, podle zadání eh, agentur, které jsou součástí ministerstva. Takže pokud jde o tyto služby, si myslím, že by bylo eh, dobré, že eh, chci vědět, jak se dělá tato dvojí kontrola, která by byla vhodná. A jste velmi pišní na vytváření pracovních míst v zemědělství. A já jsem velmi ráda, že to tak je, ale o jakých pracovních místech mluvíte. Mluvíte o malých zemědělcích, o mladých zemědělcích nebo o velkých farmách, velkých zemědělských podnicích, kde jste nejspokojenější eh, s tím vytvářením pracovních míst o jaký typ práce pracovních míst zde a jak je to tam s platy. A další věc, která mě velmi zajímá, kromě legislativy, která se zaměřuje na ekologii, tak se zaměřujeme taky na eh, učňov, nebo na učňovské školství, na vzdělávání. Zase o co jde eh, z roku eh, z 2007, za rok 2017 máme informace, že ekologizace nebyla moc k ničemu. Takže co jsme se z toho poučili a co vy jste se z toho poučili? Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. V první řadě jsme v návrzích eh, eh, z června slyšeli, že chceme modernizovat tuto politiku, abychom tam přitáhli mladé lidi a klíčová je, je k tomu digitalizace mimo jiné a my v plynulých dvou letech eh, připravujeme digitální platformy, digitální poradenskou eh, platformu, aby členské státy dosáhly tohoto cíle a více eh, prostředků věnujeme eh, eh, DG eh, Agri na digitalizaci a inovaci, protože se zaměřujeme na výzkum, vývoj a inovace a jejich součástí je digitalizace. A je velmi důležité, aby co nejvíce farmářů se účastnilo této agrotechnické revoluce, ale samozřejmě nejde o velké podniky, jde o co nejvíce i malých farmářů. Ta by byla situace, kterou chceme po roce 2020. A pokud jde o, ty, o otázku na ty největší příjemce, to se objevilo taky v tom písemném požadavku a myslím, že obecně mohu říci, že zhruba 20 největších příjemců bylo v roce 2017 dosáhly 30 milionů euro, nebo dostali 30 milionů euro, to jsou podstatná na čísla, ale je třeba eh, se na to podívat podrobně. Eh, je se zahrnutá technická eh, podpora, eh, dále jsou, jsou těmito příjemci organizace producentů, které mají až 7 tisíc členů a pak tady jsou soukromí aktéři, například v cukrovarnictví, takže to, ta škála je obrovská škála příjemců SZP. A z těch 20 eh, členské státy dostávají technickou pomoc do 4 až 4 se dá použít na technickou pomoc, na eh, programy pro rozvoj venkova, na aktivity networkingu, eh, na ty platební agentury a Eh, vytváření oblastí s přírodními omezeními. To dobře znáte. Eh, takže nejsou to rolníci, kteří jsou těmi velkými příjemci, ale, eh, organizat, ale velké organizace, které dostávají tuto podporu nebo asociace. A ta řecká společnost mm, my eh, to prověříme, abychom mohli poskytnout eh, podrobnější informace. Pokud jde o certifikační orgány, tak hodně lidí se ptalo na úroveň ověření. Zde my jsme udělali velký pokrok, pokud jde o eh, jednotný přístup od roku 2015. Certifikační orgány dávají informace za, nebo potvrzují aktivity každé výplatní agentury. Samozřejmě eh, mohou pracovat lépe a kvalitněji za rok 2017. Ještě eh, eh, ty certifikační orgány přispěly k, chybo, k, k znišení úrovně chybovosti a pět států na základě přístupu hodnocení eh, rizika snížili eh, množství, eh, nutné množství kontrol, takže to je úspora a zjednodušení. Takže chceme pokračovat v DG Agri, aby, v podpoře DG Agri v příslušných členských státech se tomu věnuje, se této práci věnuje spousta práce a chceme, aby bylo jisté, že to dělají správně. Ty certifikační orgány se neustále zlepšují a my samozřejmě eh, chceme, abychom měli přístup eh, k jednotné ploše eh, a, nebo byl ten přístup jednotné plochy, což velmi pomůže. Pokud jde o export do Afriky, Farmáři přímo neexportují do Afriky, dělá to eh, zemědělský eh, biznis. Eh, nemůžeme přímo jít na, do Afriky. Máme určité fondy, které podporují toto já se velmi zabývám Afrikou. Jak víte, máme pracovní skupinu, eh, která se zaměřila na to, jak na Africe, v Africe se projevují naše opatření a jak naše opatření eh, pomáhají k tomu, aby se v Africe zemědělci uživili sami a aby eh, se rozvinul jejich trh. My nemáme Eh, eh, podporovaný eh, export všude. V Nairobi jsme o tom mluvili, protože tam se říkalo, přestaňte nebo ne, neposkytujte žádná, nepřijmejte žádná opatření, která by umožňovala a nastartovávala export. My máme 6 miliard euro importu do Evropské unie. V německé televizi byla interview. A jak se eh, tam se hovořilo o tom, jak je to v Africe, ale my zde máme bezpečnostní mechanismy. Eh, eh, pokud se lídr dané země rozhodne něco dělat, je to jeho svaté právo, protože Eh, my jsme na jedné straně Evropská unie a na druhé straně to jsou svrchované státy. A my můžeme pomoci těmto zemím, aby přestali importovat z Evropské unie. Některé země, jako Nigerie, nezavřely dveře dohodám s Evropskou unii. Ne, nevím přesně proč, ale mohu vás ujistit, že jsou příklady eh, toho, že je podpora pro eh, podniky, které exportují. A myslím, vynasnažím se tom zastavit. Chci, aby se rozvíjel africký zemědělský sektor. Eh, pan Seko v uplynulých letech se snažil udělat, co mohl pro rozvoj afrických farem, eh, kde eh, jejich vlastníci jsou ze 70 eh, ženy, a mladí lidé především. Takže my chceme, co můžeme udělat, pokud jde o leadership Africké unie ve vztahu k Evropské unie. Eh, každopádně eh, nemůžeme, pokud se setkáte s podporou exportu a dumpingem, eh, dumpingovými cenami, řekněte mi to prosím. A nyní ta nejlepší praxe akční plány ve Španělsku máme za rok 2016 eh, příklad Andaluzie. Eh, tam se eh, byla vykázána chyba 2,7 takže jsme vyjádřili výhradu ohledně výdajům za rok 2016. Máme sankce, které můžeme použít vůči členským státům, můžeme pozastavit platby a my jsme opravdu snížili ty platby v tomto případě. Od loňského roku máme daleko větší pravomoc abychom vyžadovali, aby eh, lidé plnili své akční plány. Takže dva, za rok 2017 byla ta chybovost eh, pod 2% a to je obrovský eh, pokrok a je to příklad toho, jak eh, pracuje náš systém. V Andalusii se za rok 2016 akční plán neplnil, protože tam se ty chyby týkaly především nákladů a teď už je tam všechno v pořádku. Takže finanční eh, riziko eh, za rok 2017 je vlastně pokryto eh, naším opatřením Rumunsko 2016 problémy nebo nedostatky, pokud šlo o blaho zvířat, v roce 2016 byly přerušeny platby v této oblasti Eh, eh, blaha zvířat. takže zas, díky tomu eh, máme tu chybovost pod 2%. To je realita v našich platbách. A to pokud jde o LPAS a Španělsko. V roce 2015 tam šla spousta peněz marketingu. To tam moc dobře nefungovalo, ale velmi se zlepšili. Francie taky před pár lety. Tam byly veliké problémy s IT systémy a e, ne, zemědělci nedostali peníze v roce, kdy se předpokládalo, že je, dostával, je dostanou. A e, takže představte, že e, máme peníze, které mají v daný rok jít zemědělcům a oni je nedostanou, protože stát to špatně zorganizuje. Takže každopádně díky té své pilné práci máme chybovost pod 2%. Eh, Certifikační orgány, to už jsem eh, odpovídal, pan Stase a Bulharsko, chtěl eh, bych vás ujistit, že podvody a kriminalitu neřeší DG Agri, ale my samozřejmě souhlasíme s vámi. My jsme eh, požádali o informace, my sami prošetřujeme ty informace a sami se obracíme taky na OLAF, který se potom zabývá trestním eh, stíháním nebo trestním vyšetřováním. My děláme audity, my máme všechny informace, eh, ale eh, vyšetřováním se zabývá OLAF. Takže velmi eh, rádi položíme tu otázku Olafu stejně jako vy a záleží na doporučeních Olafu. A pokud jde o Českou republiku, o to, o čem jste se konkrétně zmiňovali v případě České republiky, Komise jedná. Jedná na základě stížnosti, kterou jsme dostali od Transparency International a musíme samozřejmě eh, do eh, sehnat fakta. Eh, dostali jsme ten požadavek v září já vím, že vy to víte, chci, aby všichni věděli, že v tomto stavu se komise zabývá sbíráním údajů k té stížnosti a potom ty informace, které budeme mít, předáme Olafu, pokud půjde o podvodné jednání. Jinak jde o zachovávání největších Eh, standardů za prevenci eh, podvodných situací. Eh, komise se zabývá v tímto, tímto, touto stížností o zneužití fondů z EAFRD my jsme požádali o dostatečné detaily, takže na základě informací, které teď máme, eh, komise se zabývá eh, údaji od českých eh, orgánů, které potvrzují, že prostředky byly využity podle pravidel. Samozřejmě je tady ta otázka konfliktu střetu zájmů Eh, to je věc, ale eh, vzhledem k tomu, že nedošlo ke zneužití prostředků, eh, tak my se zabýváme využitím rozpočtu, nebo řádným využitím rozpočtu. Týká se to taky RG Regio. DG Bažit se tím zabýval tak, jak měl. Jinak věc, eh, k té otázce, proč něco měníme, když to všechno dobře funguje. Já si myslím, že to nefunguje dobře. Eh, možná byste změnil názor, eh, pokud se to nemyslel v úzovkách. Já uznávám, odkud jste a ta naše manažerská struktura nebo struktura řízení funguje dobře. Ale jenom, abych to trochu objasnil. Vy jste legislativec a vy můžete předkládat pozměňovací návrhy k tomu, jak to máme dělat, i pokud jde o přerozdělování. Já si nemyslím, že byste měl být proti přerozdělování plateb. Když říkáte, že nedochází ke skutečnému přerozdělování, jak jsem já říkal, já eh, navrhuji eh, eh, přímé platby a e, malým zemědělcům. Vy říkáte, že e, v mých návrzích není, není skutečné přerozdělování. Tak já vysvětluji, že můžete předložit Eh, pozměňovací návrhy eh, v tomto smyslu, ale jinak malí zemědělci, malé farmy, eh, ti všichni jsou v mém okruhu zájmu, na ty se zaměřuji. Pokud vy je tam nechcete mít, můžete se tak vyjádřit, protože to vůbec není snadné. Podívejme se na reformu z roku 2013. Eh, legislativci byli velmi proti definici malých farmářů a mnoho lidí nebylo spokojeno s tím, co bylo. My jsme v rámci omnibusu dosáhli určitého pokroku. Eh, požádali jsme eh, členské státy, aby sami definovali farmáře a my Eh, podle mého názoru musíme platit za lidem, kteří opravdu zemědělsky pracují na půdě. To je náš zájem. Jinak samozřejmě eh, eh, k paní Ajela. Samozřejmě musíme udělat, co můžeme. Alokace peněz je na jedné je jenom jedna část toho, na druhé straně Tady máme ještě daleko víc věcí. Je zde podmíněnost v pilíři 1. To je dobrý příklad toho, jak eh, zemědělci eh, dostávají peníze. Není to jenom pro výrobu zboží, ale i pro veřejné blaho. Zdy a e, dále ještě e, máme další programy, kterými zvyšujeme e, ambicioznost našich, našich programů, včetně těch ekologických a zaměřených na ochranu životního prostředí. Takže vás mohu ujistit, že v tom rozptýlení z roku 2013 v roce 2020 můžeme být ještě lepší, pokud jde o e, veřejné zboží. E, a nezapomeňte taky, že se zvýšil počet členských států na 27. Měli jsme pilíř 1, pilář 2, regiony, eh, které budou pracovat Eh, na rozvoji venkova, ale eh, eh, komise a my musíme se tím zabývat. Máme ještě dva kolegy a deset minut, protože v deset hodin musíme skončit přesně. Kolega Zdechovský. <clears throat> Vážený pane komisaři, prvně mi, mi dovolte, abych vám poděkoval za vaší práci Eh, nicméně dneska musím být trošku kritický a musím říct, že budu velmi pečlivě zvažovat, jestli budu hlasovat pro udělení absolutoria za rok 2017, protože vaše odpovědi vůbec nejsou konkrétní a vůbec mě neuspokojují v tom, co se vás tady ptali mí předřečníci. Prvně mi dovolte, že taky doufám, že dostanu těch, ten seznam těch 20 největších příjemců evropských dotací, že to není nic tajného a že bude poslán i dalším členům kontů, kteří se o ty věci eh, zajímají. Dneska mě překvapila vaše, vaše odpověď na to, na co se ptal Bar Stars, opravdu střed zájmů v členských zemích vyšetřuje OLAF? Opravdu komise nedokáže na základě své legislativy rozhodnout jestliže někdo kdo vlastní firmy a je příjemce benefitů z těchto firem tak nemůže dostávat evropské do, dotace. já teda jsem tím trošku šokován a trošku překvapen, ale snad možná byla chyba v překladu, nebo možná moje angličtina je natolik hrozná, že prostě vám dneska přestávám rozumět. Jinak eh, zemědělská politika, máte pravdu. Oblasti chybovosti, eh, výborný. Šli jsme s tím skvěle dolů. Ale zemědělská politika je stále plná nesmyslů. Já tady budu mluvit konkrétně jako myslivec. Jděte se kouknout, pane, pane komisaři, jak vypadá krajina. Jděte se kouknout na stav hospodářství. Jděte se kouknout, jak vypadají lesy. Jděte se kouknout, jak vypadá stav zpěvného ptáctva, jak vypadá hmyz, jak se díky úplně nesmyslným dotacím které se vyplácí na hektary eh, to se změnila, změnila vlastně, změnilo složení půdy a jak tam zabíjíme řadu živočichů. já si myslím že to není něco k čemu bychom si mohli gratulovat a říkat jak evropská unie je v zemědělské politice úspěšná. ale o tom nechci mluvit chci mluvit o těch chybách plateb. víte minulý týden zemřel můj kamarád byl to soukromý zemědělec představte si že zažádal o dotaci asi thirteen milionů korun na eh, dobudování nějaké infrastruktury. protože je malý soukromý zemědělec a protože platby i z Evropské unie, i z České republiky chodí kvartálně nebo jednou za půl roku, tak jeho manželka, která s ním e, pracovala po celý život v zemědělství, vlastně pracuje na takzvanou dohodu o provedení práce nebo fakturuje. A představte si, že přišel auditní orgán a řekl, že tuto dohodu neuznává, protože není to dohoda o pracovním poměru. Ten člověk dostane jednou za kvartál nebo za půl roku peníze, pak samozřejmě ty peníze má, ale nebylo to uznáno jako malá střední firma a bylo mu tam vyčítáno, že nesplnil tak podmínky zadání, tudíž přišel o dotaci. Jestli tohle je ta podpora těch malých, eh, malých středních zemědělců, a ten případ vám moc rád znovu pošlu, už jsem vám ho jednou posílal, bohužel mi vaše, vaše DG neodpovědělo předpokládám, že se to zase ztratilo jako můj další dotaz na to, jak se kouká? díváte na situaci v lesech ohledně certifikace efc a pevc to bohužel jsem vám taky poslal dotaz tam se taky odpověď nedostalo tak mm, já bych byl strašně rád kdybyste třeba zkusil mi občas na ty otázky odpovídat. dneska domů, omluvte mě, ale nemůžu být k vašim krokům a k vašim odpovědím pozitivní. A co se týká České republiky, já si myslím, že komise opravdu by měla se více zaměřit na to, co se tam v oblasti dotací děje. Třeba to, že malé střední firmy jsou koupeny firmou Agrofert a stejně pobírají dotace na malou střední firmu. Jestli vám to přijde v pořádku, mně teda ne. A myslím si, že Mm, stejně tak jako já byste měl složit účty eh, našim voličům a myslím si, že se nedokážete přes ně postavit. Kolegy Salafranca. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři, děkuji účetnímu dvoru za tuto zprávu. Ehm, takže e, e, e, ty výdaje a to, co potvrdil účetní dvůr, tak to představuje 56 miliard a takže to je, proto musíme tedy dbát na to, aby skutečně tato politika byla realizována uspokojivým způsobem a aby tato obrovská částka, tento obrovský výdaj skutečně vedl k efektivním výsledkům, tak si to přejeme. Podle zvláštní zprávy číslo 21 účetního dvora, tak Eh, takže podle toho to vypadá, že politika pořád není efektivní v oblasti životního prostředí. Pane komisaři, co můžeme udělat, abychom se pokusili, aby tento aspekt byl efektivnější? Eh, zpráva také říká, že 23 zemědělců, eh, se kterými hovořil účetní dvůr, tak v podstatě mm, mm, pořád pokračují a použijí tady tu prostorovou pomoc. Eh, a takže moje otázka, konkrétní otázka, pane komisaři, jak, hm, takže navazuji, navazuji na devátou otázku, můžete dnes dopoledne nám říci jasně nějaké údaje, které se týkají eh, salda obchod, hm, obchodní bilance s hm, s komoditami, tedy se zemědělským výrobky. My jsme mm, vy, vy, vy, vyváželi tento rok za rekordní částku 136 miliard euro a tady jsme i slyšeli o mm, těch mm, rozvojových zemích. A já bych chtěl vědět tedy, jaké saldo, konkrétní saldo naší obchodní bilance, to znamená, jak je to s vývozem a dovozem, nejenom vůči tedy rozvojovým zemím a z rozvojových zemích, ale vůbec se všemi našimi Eh, tedy eh, zeměmi, se kterými máme obchodní dohody a teď vyjednáváme s dalšími, s Japonskem, se Singaporem, s Kanadou, s Mexikem a to nabízí další, další příležitosti tedy pro naše vývozy, pro naše zemědělské podniky, třeba v mléčné výrobky. Například víme, že tam máme problém tedy třeba se sušeným mlékem nebo potom s dalšími třeba masnými výrobky. Pane komisaři, prosím. Za prvé bych chtěl říci, že SZP je nesmysl, když jsem tady slyšel, tak já nesouhlasím tedy s tímto názorem. Takže 21 těch, nebo nejvě, 20 největších příjemců, eh, tak, eh, eh, takže já jsem paní Gresle, paní předsedkyni, reagoval, tedy poslal jsem, takže to se distribuovat. A obecně řečeno chci říci, že pokud je zde nějaký jednotlivec. No, já to už... To, eh, já jsem již rozsál, rozeslal, takže možná tady pan poslanec si to nečetl. My nemáme žádné, my jsme nedostali žádnou písemnou otázku v tom dotazníku eh, na téma České republiky, takže jsme nemohli na to písemně reagovat tedy. Takže možná někdy příště takže eh, otázka tedy je potom vždycky toho, jak formulované dotaz, dotazy dostaneme. Konflikty zájmu. No samozřejmě, že to zkoumáme, hm, to se mi řekl panu Stásovi, tím se zabýváme, konflikty zájmy se zabýváme. DG Regio, DG Empl a DG Agri spolupracují a hm, věnují se tomu, aby zjistili, jaká jsou fakta, která třeba eh, vyplývají z té stížnosti Transparency International a snažíme se rozšířit tedy ten rámec a zjišťujeme, zdáli tedy skutečně řádně se realizuje to finanční nařízení, pokud je o konflikty zájmu, včetně rodin, takže my nejprve teď jsme ve fázi zjišťování faktů a uvidíme, jaký bude výsledek a zabíjení, že eh, ta politika zabíjí zvířata. My máme takový protokol v DG Envy a DG Sante, který se týká toho, jak zacházet se zvířaty, třeba vlky v lesích, my zlepšujeme pomoc, protože některé eh, státy mají problém třeba s prasečím morem, takže eh, my musíme poskytovat podporu, veterinární podporu potom, jak ohraničit ty oblasti a to je problém v řadě členských států a nezlepšuje se to nyní teď, bohužel ne. Takže já nevím eh, jak vy o tom smýšlíte, tedy o ochraně zvířat, ale já vám mohu říci, že tady je třeba vytvořit rovnováhu a my na to máme protokol, který, byl, který má DGNV, který se týká pohody zvířat a případně řešení konkrétních problémů, když nastanou. Já e, e, lituji, že e, ty podrobnosti, které chcete znát, které se týkají které se týkají jednotlivců, jednotlivých osob, tak ty nemůže Eh, ty informace vám DG Agri nemůže eh, eh, podat. A, mm, takže na, tedy, když, je to otázka humanitární, tedy spíše, když se hovořil o, tom, mm, o té vdově a o té rodině, takže když mi podáte informace, mm, tak já velice rád se na to podívám, protože to je humanitární případ, evidentně. Pane Sala Franka, my Mm, sdílíme vaše obavy, to znamená, ta politika mm, e, neplní e, dostatek, dostatečně ty úkoly, které by měla v ekologii a jak by měla tedy, takže máme zde mm, tedy cíle udržitelného rozvoje, výživy populace, e, pařížskou smlouvu, takže každý sektor zde musí plnit svoji, svoje úkoly a určitě v červnovém eh, eh, návrhu to bude reflektováno. Větší tedy výdaje se SZP půjdou právě na tyto oblasti, tedy teď je to 20%, bude to 40% v první pilíři a v pilíři 2 eh, také, kde hm, samozřejmě budeme ambicioznější hm, hm, klima a životní prostředí, tak tady každý sektor do budoucna musí se více snažit plnit své cíle. Pokud je obchod, tak nás obchod velice zajímá, ale podle statistik, které máme k dispozici, tak uvidíte, že 127 mm, mm, miliard eh, euro, eh, tak 20 miliard je přebytku. A mm, takže v každém kdyby každý sektor si vedl tak dobře jako tento, no tak to naše ekonomika v členských státech by vypadala daleko lépe. Z osobní zkušenosti mohu říct si toto. Když my jsme v obtížné situaci, jako třeba eh, eh, v irské vládě, já jsem byl člen vlády 20, 2011 až 2014, tak eh, skutečně ten sektor, který si vedl nejlépe, byl cestovní ruch a zemědělství. Takže tak to bylo tyto dva sektory, kam se nemusí dovážet třeba suroviny, tak ty jsou schopny generovat Ehm, příjmy a přebytky. 20 miliard, jak jsem teď řekl, máme. A mm, vy jste zmínil, mm, že mm, máme zde obchodní dohody, třeba ta, eh, kterou teď vyjednala, vyjednala paní Markström s Japonskem, tak to je vynikající dohoda, eh, kdy se budou rušit tarify, ta budou, to bude velice prospěšné, především pro mlékárenský sektor. Já eh, mm, v květnu pojedu na cestu do Japonska a tam budeme mít příležitost eh, využít této nové příležitosti především pro náš mlékárenský průmysl. 65 tisíc tun eh, hovězího z Japonska pro a, takže to i mm, nedávno jsme i završili vyjednávání s Mexikem, takže pokračujeme ve vyjednávání s Mercosurem, to je těžší teď, ale nicméně máme ten cíl, to na dohodnout se. A uvidíme. Samozřejmě pan Trump se chová jako protekcionář, ale my jako Evropská unie, my naopak, my se snažíme o nové trhy. Ještě Děkuji vám mnohokrát. Já vám můžu říci, eh, že eh, eh, my neříkáme, že zemědělská politika je nesmyslná. Jinak bychom eh, se k tomu přistupovali úplně jinak, ale chceme, aby se ty systémy eh, zlepšovaly a chceme zajistit, aby ty systémy fungovaly tak, aby eh, se dalo zajistit jejich smysluplné využívání smysluplné. Paní zpravodajka, máš ještě minutu. Já bych jenom chtěla poděkovat ty odpovědi, které jsme dostali v rámci slyšení, dokazují, že máme před sebou ještě spoustu práce. A v tomto smyslu bych tedy chtěla říci, že kromě toho, že budeme ověřovat eh, konkrétní eh, výkony za rok 2017, pokusíme se extrapolovat eh, fakty pomocí faktů a Eh, čísel, eh, některé kladné věci pro rok 2019, tak aby naše každodenní práce eh, mohla přispět k víceletému rozpočtu i pozitivními fakty a nepřinášet jenom problémy to je na obranu společné zemědělské politiky. E, musíme se zaměřit a zaměříme se i na to velmi pozitivní a na základě toho se zaměříme na problémy, které vyřešíme, protože se zdá, že dosud některé věci jsou trošku nejasné. Komisar komisař si ještě přeje slovo závěrem, prosím. Eh, paní eh, předsedkyně, já nevím, co nám eh, budoucnost přinese. Chtěl bych poděkovat každopádně za příležitost být zde ve výboru. Děkuji vám i všem členům, děkuji svému týmu za podporu a je dobré spolu být. Občas je ta práce těžká, občas se přeme musíme eh, pochápat i účetní dvůr, který se někde nachází v problematické situaci. Děkuji. Já vám můžu uh, sloubit, že to je poslední uh, setkání. Ještě pojedeme na Slovensko, uh, budeme mít uh, otázky v zemědělské politice, uh, které jsme zatím nechtěli položit dneska, takže uh, každopádně děkuji za, uh, za, za tu naši spolupráci a děkuji vám celkově za obecnou intenzivní spolupráci. No,